vystoupí paní Wortmann Kohl. Prosím. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Děkuji, pane předsedo. Jak jste řekl, dnes se připomínáme Mezinárodní den žen, ehm, a to dokonce z té výročí. Ehm, je to důvod k oslavám? Je pravda, že jsme již mnohého dosáhli, ale stále ještě nám zbývá urazit velký kus cesty a to se podaří jedině, pokud budou muži a ženy spolupracovat. Mezinárodní den žen je symbolem solidarity se ženami na celém světě. A v dnešní době hospodářské krize to představuje důležité téma. je to iniciativa, která apeluje na muže a ženy, aby společně pracovali pro lepší budoucnost pro naše potomky. Společně se můžeme snažit o to, aby existovala rovnost mužů a žen před právem, ale eh, také nám jde o hospodářskou a společenskou rovnost, protože konec konců ženy představují cirka 50 obyvatel, eh, obyvatel na země kouli, ale eh, jejich příjmy představují cirka 10 pohojích a jen 5 eh, lídrů celosvětově jsou ženy. Naopak valná většina chudých ve světě jsou ženy. Když se podíváme do jiných oblastí světa, například eh, ve většině Asie mají chlapci a muži daleko větší hodnotu ve společnosti než dívky a ženy. Dívky jsou někde odmítány, dochází k potratům. Ehm, novorozenců e, či zárodků ženského pohlaví. E, v mnoha oblastech Afriky potom jsou ženy předmětem válečných zločinů a znásilňování. Je třeba tomuto tématu věnovat velkou pozornost, pokud chceme skutečně zlepšit pozici žen. Také v muslimských, žena, eh, v muslimských zemích dochází k utlaku žen a dívek z náboženských důvodů. I toto je třeba řešit a ze všech těchto důvodů se v Evropské unii snažíme svým dílem přispět v rámci mezinárodních vztahů k prosazování ideálu rovnosti mezi muži a ženami a dívkami a chlapci. Nejde pouze o boj proti chudobě, ale také o to, abychom překonali kulturní předsudky je to důležitý úkol, eh, který eh, přísluší paní komisařce Georgievě a také eh, vysoké představitelce Eštnové. Ovšem, i my musíme nést svoji odpovědnost, jednotlivé poslanecké kluby, náš klub vedený předsedou Dolem. A Myslím si, že celé to musí začínat u vzdělávání, přístupu ke vzdělání, protože rovný přístup ke vzdělání pro všechny není samozřejmost a to by mělo být jedním ze základních cílů strategie EU 2020. E, Děkuji za skupinu SAD. Dávám slovo panu předsedovi Šulcovi. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Dámy a pánové, společnost, ve které muži a ženy nemohou mít stejné příležitosti a pracovat a žít. Stejně to není společnost, která je demokratická. Základním předpokladem demokratické společnosti je, že se chová k lidem bez ohledu na jejich pohlaví. To je pro nás ženy pro nás muže naprostou samozřejmostí. Ale pro ženy i v evropských společnostech to samozřejmost není. To se ukazuje na jednom skandálu, který podle mého názoru musí být odstraněn. My jako parlament k tomu můžeme značným způsobem přispět. Jak může nějaká společnost tvrdit, že je rovnoprávnou společností ve chvíli, kdy za stejnou práci na stejném místě ženy a muži dostávají jiné platy? Nikde diskriminace žen v této společnosti eh, není tak samozřejmě akceptována, jako je tomu na pracovních místech. Ženy mají těžší podmínky, odvádějí stejnou práci, ale dostávají o 20 až 30 méně platu. V Evropské unii musíme takovýto skandál odstranit. My jako Evropa musíme vyslat jasnou zprávu. Stejný plat na stejném místě za stejnou práci pro ženy a muže. To je zcela zásadní požadavek sociální rovnosti. My jsme vzali na vědomí, že komise se snaží. Dnes máme chartu pro ženská práva, ta by měla být vypracována. To přijímáme pozitivně, ale jsme trochu a zklamáni, řekněte to paní Redingové a panu Barosovi. Byli bychom bývali rádi, kdyby tato charta splnila také původní slib a to, že parlament bude zahrnut, že e, zástupci občanské společnosti budou zahrnuti do přípravy této charty. To se bohužel nestalo, je možné to ještě napravit. A byli bychom rádi, aby zde nebylo jenom formální prohlášení. Je třeba, aby instituce spolupracovaly a společně přispěli k odstranění toho skandálu, o, které se, o kterém jsem hovořil. Paní Vodman Kohl hovořila o jiných příkladech. My se musíme snažit o to, aby Evropané a Evropanky měli stejná práva. My ještě nemáme stoprocentní rovnost eh, na našem kontinentu, ale eh, na Eh, v jiných částech světa existují ještě mnohem horší praktiky namířené proti ženám, eh, například ženská obřízka a další. Eh, to jsou praktiky nastavené proti ženám a dívkám v různých částech světa a takovéto praktiky nesmíme ignorovat. Z tohoto důvodu bych chtěl apelovat na ty, pro které jsou důležitá lidská práva. A chci jim říci, že každý čtvrtek odpoledne se ve Štrasburku hovoří na konci plenárního zasedání o porušování lidských práv. Prosím vás, buďte zde, já si myslím, že si tato témata skutečně zaslouží vaši přítomnost. Děkuji mnohokrát. Nyní paní Diana Wallace za skupinu ALDE. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Úvodem řeknu, že jsem nečekala ještě před pár minutami, že na mě připadne tento, toto vystoupení. A je důležité, že si připomínáme a oslavujeme Mezinárodní den žen a zvláště tento. Už sto let uplynulo od doby, kdy eh, se poprvé začal tento slávek, svátek slavit. A měl by to být den oslav toho, jak daleko eh, jsme postoupili, ale také by to měl být den eh, zlepšování povědomí o tom, jaký kus cesty ještě zbývá vykonat ve smyslu rovnosti. Vy jste, pane předsedo, hovořil o tom, že by v tomto parlamentu mělo zasedat více žen. Eh, výsledky už jsou dosti dobré, ale ještě nestačí. Když se podívám do parlamentu ve své zemi, některé odhady hovoří o tom, že bude trvat ještě 200 let, než dosáhneme parity při stávajícím tempu pokroku. Takže pokrok není dostatečně rychlý, pokud nám leží na srdci skutečná rovnost. Další věc, které se náš parlament bude věnovat tento týden, eh, je obchodování eh, s lidmi a násilí na ženách. Eh, minulý týden jsem navštívila určité středisko a výstavu ve svém volebním okrsku, kde proběhla výstava maleb a fotografií žen, se kterými byly, bylo obchodováno. Byly to moldavské ženy, které byly přivezeny do Evropské unie. Podle některých odhadů se obchoduje s lidmi eh, v takových počtech, eh, že to odpovídá objemu obchodu s africkými otroky za 350 let. Ovšem hlavními oběťmi jsou ženy a pokud my v Evropském společenství s tím nic nesvedeme a nedokážeme řešit eh, situaci těchto žen, tak to by bylo velice zlé, zlé zvláště v tento den. Dále je třeba se zaměřit na otázku zdraví žen. Není tomu věnováno dostatek času ani energie, čili je za, je za námi celá řada výsledků, dobrých výsledků a ještě mnoho zbývá vykonat. Děkuji za pozornost. Také děkuji. A nyní za skupinu Zelený vystoupí paní Marie Cornelissen. 8 maart, Internationale Vrouwendag. 8. březen je Mezinárodní den žen. Já jsem tento den oslavovala od svého dětství, oslavovala jej také má matka a má babička. 8. března často si zoufám, protože uvažuji nad tím, kolik je toho potřeba ještě udělat, než dosáhneme rovnoprávnosti mužů a žen. Tolik žen je vystavováno každodenně násilí či chudobě. tolik žen se musí ze všech sil snažit starat eh, sami o sobě, o děti a zároveň o rodiče, takže velmi často se nepropracují do těch nejvyšších vrstev eh, akademického či podnikatelského světa. Ale když se zamyslím nad generací svých babiček, moje babička musela přestat pracovat, když se vdala a neměla šanci získat pořádné vzdělání. Představuji si generaci své matky, která bojovala za právo na své vlastní tělo. A vidím, kam jsme se za to, to století dopracovali. Jak daleko jsme se dopracovali, ale svět se zlepší pouze tehdy, když se budeme o to ze všech sil snažit. Evropská unie může přispět, ale to nejenom tím, že řekne pár dobře mířených slov. Boj za lidská práva byl vždy opředen hezkými slovy. V pátek Evropská komise předložila chartu práv žen, kde je spousta dobře mířených slov, ale já se k tomu stavím velmi skepticky. Evropský parlament a nevládní organizace totiž nebyly konzultovány, jak říkal pan Schulz, a to ještě více podporuje mou skepsi. Jednalo se ale o jeden z prvních úkolů paní Reding, poté co nastoupila do funkce komisařky zodpovědné za rovnoprávnost, eh, tak jí to ještě odpustím. Myslím, že je potřeba se spíše dívat na tyto činy než na slova. Kdyby nám předložila třeba směrnici, která se týká boje proti násilí na ženách, či otcovské dovolené, či kdyby nám předložila jiná skutečná opatření, která umožní ženám více pracovat, které jim umožní uvést do souladu svůj soukromý a pracovní život – které by stanovovaly kvóty v vrchních vrstvách podnikatelského světa, kdyby tedy Evropská unie tato krásná slova přetavila do skutečných úkolů, tak první by jim zatleskala. Chceme-li změnu, je potřeba, abychom na ní pracovali všichni. Rada, komise a levice i pravice tohoto parlamentu. 8. březen není pouze Mezinárodním dnem žen. Je to také den, kdy se narodil můj syn, kterému jsou dnes dva roky. Takže doufám, že za 30 let bude Evropa místem, kde on a jeho manželka či manžel budou schopni spolu pečovat o dítě. Že budou žít ve světě, kde ženy budou mít stejnou šanci stát se profesorkou, ředitelkou či komisařkou jako muži a že jeho matka bude z toho šťastná nebude sama. Děkuji. Paní Marina Janakoudakis za ECR. Prosím, máte slovo. Mezinárodní den žen nám dává společně příležitost soustředit se na úkoly, před kterými dnes ženy stojí. Soustředit se na nerovnoprávnosti, které zažívají, ale zároveň oslavit úspěchy, kterých ženy po staletí dosahovaly. Ve Spojeném království jsme pišni na to, že můžeme oslavovat takové postavy, které nám pomohly v oblasti práv žen, jako třeba Emily Pankers, která vedla britské sufražetky které získaly ženám volební právo. Shirin Ebari, která získala v roce 1993 Nobelovu cenu míru za snahu prosazovat lidská práva, především práva žen a Margaret Thatcher, což byla první britská premiérka zvolena v roce 1979. Ukázali, že ženy se dostávají na vysoké pozice a mají stejné příležitosti, ale přitom, že je to tak důležité téma, jako to bylo ve Spojeném království, když byla zvolena první premiérka. Můžeme dávat možnosti pro vzdělávání a pro uh, zaměstnání, ale stále existují rozdíly mezi platy. Můžeme přijmout legislativu proti, legisla- proti diskriminaci, ale nemůžeme přijmout legislativu proti tomu, a, nebo týkající se toho, jak ženy mají žonglovat mezi prací a rodinným životem. Měli bychom jako parlament dát ženám volbu, pokud chtějí profesi, tak bychom jim měli dát podporu, stejně tak jako mužům. Pakliže se rozhodnou zůstat doma s dětmi, tak bychom je neměli podceňovat Myslím si, že by se měla zákonem zakázat eh, věta jenom žena v domácnosti. Žádná žena není jenom žena, každá má svůj příspěvek. Když hovoříme o úspěšných ženách, tak bychom měli hovořit hlavně o jedné skupině, kterou 14. března oslavíme v Velké Británii, a to matky tedy ženy, které se vzdávají svých ambicí a přispívají svým životem k tomu, aby vychovávali děti, protože když to udělají správně, přispějí k cíli, který máme všichni. Společnosti založené na toleranci a rovnoprávnosti, které respektují lidská práva bez ohledu na pohlaví. Děkuji. A nyní paní Eva Brit Svensson za GUE NGL. Prosím. Tak, herr Děkuji, pane předsedo. Dnes slavíme Mezinárodní den žen. A před 50 lety byla přijata platforma pro akci za ženská práva. A v New Yorku došlo k následné akci, které jsem se účastnila já spolu s delegací Evropského parlamentu. Byli jsme svědky toho, že ženy ve světě se snaží bojovat proti status quo. Evropský parlament v poslední době přijal usnesení týkající se Peking plus 15 a také zprávu Tarabela. To jsou dobré kroky, ale bohužel ambice těchto dokumentů se dosud nenaplnily. A vlády nemají dostatečně silné ambice a pokud jde o ženská práva. Na to Evropský parlament svými usneseními poukázal. Někdy mám pocit, že vlády států Evropské unie využívají pekingskou platformu proto, aby eh, kázali eh, neevropským zemím, pokud jde o rovnost pohlaví. Samozřejmě někdy je snaží kázat druhým, než se snažit dosáhnout výsledků sám. Předseda Barroso, předtím než byl jmenován, slíbil, že vypracuje chartu práv žen. Dnes jsme měli příležitost podívat se na tento dokument. A já a moje politická skupina GUNGL je velmi znepokojena tím, jak byla tato charta vypracována a také tím, co obsahuje. Existuje zde riziko, že to nebude nic víc než jenom další papírový dokument. Parlament ani národní orgány, ani nevládní organizace Evropy nebyly zapojeny do přípravy této charty. A bohužel občané Evropské unie také do tohoto procesu zahrnuti nebyli. A předsedo Barroso nesnaží, abychom prohlásili ně, prohlásili něco o evropských hodnotách. Potřebuje mít silný dokument, který bude vypracován ve spolupráci se všemi zainteresovanými stranami. Toto by měl být pouze první návrh charty práv žen. Je třeba využít čas do příštího Mezinárodního dne žen a proto, abychom pro, aby proběhla diskuze s Evropským parlamentem a s organizacemi v Evropě a připravili eh, další kroky. Za rok bychom tak mohli vidět, že jsme učinili eh, další krok ku předu je třeba, abychom neměli na paměti ženská práva jenom eh, v den Mezinárodní den žen, ale také jindy. To je to, co ženy potřebují. Děkuji nyní paní Marta Andreasen. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, v tento den bych chtěla přát všem zákonodárcům, aby přestali eh, vydávat demagogická pravidla pro rovnost, eh, která se zabývají eh, tím, jak pomoci ženám, pokud chtějí pracovat. Rovnost není o zákonech, je to o chování. Já jsem pracující matkou. Během 30 let profesionálního života jsem nikdy nebyla povýšena na základě ničeho jiného než na základě svých eh, zás, zásluh. A považovala bych za urážku, pokud by se eh, někdo eh, ke mně choval specifickým způsobem jenom kvůli mým chromozomům. Já žádám tento parlament, aby bránil ženy tohoto světa. A chci, aby se diskutovalo o španělské otázce. A chci, abychom se starali o ženy. Eh, nechci, aby evropské finance plynuly do oblastí, kde dochází k porušování lidských práv. Nemyslíte si, že to je násilí? Chci, aby tento parlament chránil ty, kteří poukazují na strukturální problémy, pokud jde o aplikaci evropského rozpočtu. To jsem dělala před osmi lety a nechci, aby lidé, kteří se o to zasluhují dnes, trpěli stejně tak jako já. A chci, aby Evropská komise neposílala prostředky eh, tímto směrem, dokud neproběhne odpovídající audit. Je třeba, aby evropský rozpočet byl využíván odpovídajícím způsobem. Děkuji nyní paní Kristina Morvaj za nezařazené. Szeretném felhívni eh, kedves képviselőtársaim figyelmét. Děkuji. Já bych chtěla poukázat na jednu věc. Je to velká chyba ve chvíli, kdy zobecňujeme, kdy zobecňujeme eh, evropské ženy a práva žen v Evropské unii. Pokud nezohledníme to, že situace žen v nečlenských státech je jiná, a poté náš přístup bude chybný. Je hezké, že Evropská unie vydává zprávy o situaci žen a v zemích Středomoří, ale je třeba si uvědomit, že i uvnitř Evropy existuje velká diskriminace. Já bych chtěla zdůraznit dvě oblasti, které souvisí s liberalizací a se svobodným obchodem. První oblastí jsou nadnárodní firmy a velké evropské podniky v Evropě. Tyto podniky mají zcela jiné standardy, zcela jiné normy, pokud jde o zdraví, pokud jde o pracovní podmínky. Ať už se jedná o supermark- markety nebo hypermarkety. A zde a existují strašné podmínky, pokud jde o bezpečnost a zdraví při práci, pokud jde o propouštění, pokud jde o pracovní podmínky. Zde skutečně dochází k porušování práv. Druhou oblastí, na kterou chci poukázat, je migrace uvnitř Evropy. Ženy ze střední a východní Evropy se nacházejí ve velice problematické situaci. E, jsou to v podstatě hospodářští uprchlíci, pracují e, v západní Evropě jako pomocnice a uklízečky musí odejít ze svých zemí společně se svými dětmi a kvůli ekonomické situaci a skutečně se nachází ve zcela jiné situaci než západoevropské ženy. Jejich eh, čest je porušována. Myslím si, že tento rozdíl si musíme uvědomit. Pana komisaře. Děkuji. Nyní dávám slovo panu komisaři Janovi Dalimu, kterého vítám. A pan komisař vystoupí za Evropskou komisi. Thank you. Děkuji, pane předsedo vážení poslanci, vážené poslankyně. Jsem velice rád, že mé první vystoupení na plenárním zasedání Evropského parlamentu probíhá právě v tento důležitý den, 8. března, tedy na Mezinárodní den žen. Je mi zároveň ctí, že zde zastupuji komisi a konkrétně paní místopředsedkyně Redingovou, která povede snahy na komisi zaměřené na ochranu základních práv. Jde o jedinečnou příležitost kolektivně se připomenout hospodářský, hospodářské, politické a společenské výsledky žen v minulosti, v současnosti i v budoucnosti. V roce 1957 byla rovnost mužů a žen eh, zakotvena do evropských smluv. Od té doby eh, jsme zaznamenali obrovský počet právních nástrojů a také rozhodnutí Evropského soudního dvora, což vše vytvořilo právní arsenál na úrovni Evropské unie. Rád bych vám připomenul, že rovnost mužů a žen nepředstavuje pouze základní hodnotu zakotvenou ve smlouvách, ale že také politika zaměřená na prosazení rovnosti mužů a žen je eh, hybatelem hospodářského růstu. Minulý pátek eh, předseda Evropské komise a paní místopředsedkyně Redengová obnovili eh, závazek komise vůči rovnosti mužů a žen tím, že prezentovali chartu žen. Jde o politický závazek komise pokročit eh, v oblasti rovnosti mužů a žen v pěti oblastech. Eh, rovná hospodářská nezávislost, eh, rovné odměňování za stejnou práci a práci stejné hodnoty, rovnost v rozhodování, v rozhodovacích procesech, důstojnost, ehm, integrita a boj proti ehm, genderovému násilí v prosinci 2010 bude následovat, pardon, v září 2010 bude následovat komplexní strategie. Tato strategie rozvede eh, principy obsažené v chartě do konkrétních oblastí, které budou prováděny v následujících pěti letech. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, jde o ambiciozní projekt a cíle, eh, které komise nebude moci eh, zrealizovat sama. Bude muset úzce spolupracovat se svými hlavními partnery na evropské úrovni, a zejména s vámi v Evropském parlamentu a ve výboru pro práva žen. Mezinárodní den žen je vynikající příležitostí připomenout si všichni tento závazek. Děkuji za pozornost. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, a tím bychom skončili tato prohlášení týkající se nejenom Mezinárodního dne žen, ale také naší stálé snahy o rovnoprávnost mužů o rovnoprávnost mužů a žen a o překonání násilí na ženách. A tím se dostáváme k dalšímu bodu, a to jednominutové projevy podle článku 151 jednacího řádu. Jako první vystoupí paní Elena Besesku. Máte slovo na jednu minutu. Vám mulțumesc, domnule președinte. În data de 8 februarie 2010, România a acceptat invitația făcută de către președintele Statelor Unite de a participa la dezvoltarea sistemului american de apărare